námitky, tak usnesení, které jsme dnes schválili, předám odpovídajícím osobám a grémím. Tímto je přerušeno zasedání Evropského parlamentu. Já přeji kolegyním a kolegům